Ne. Předseda obdržel od frakce EPP žádost o jmenování paní Julie Pitery, aby nahradila paní Kozlovskou Rajevič v delegaci pro vztahy s Běloruskem a v delegaci k parlamentnímu schromáždění Euronest. Předseda obdržel od frakce ALDE žádost o